Uh, we can start now. Takže můžeme začít? Takže jestli dovolíte několik slov ještě než začneme. Pokud jde o náš dnešní program, o návrh pořadu jednání, souhlasíte s tím, souhlasíte-li, tak ho považujeme za schválený. A nyní ještě ke sdělením předsedkyně tlumočení máme ve všech těchto jazycích. Maltézy, Poláko, Sloveno, Bulgaro i Rumeno. A zároveň probíhá webstream našeho dnešního zasedání. Všem kolegům jsme rovněž rozeslali rozhodnutí koordinátorů z 18. dubna. Nemáte-li žádné připomínky nebo námitky, tak je považujeme rovněž za schválené. A ještě než se dostaneme k bodu číslo 3, já oslovím naši zpravodajku. Dovolte ještě několik krátkých oznámení. První věc. Já jsem se o tom zmínila již na koordinátorech a ráda bych o tom informovala i členy našeho výboru. Takže jsou to informace, které jsem přednesla na Fórum pro kulturu, které proběhlo minulý týden ve čtvrtek. Bylo to úžasné setkání, kterého se zúčastnilo téměř 900 účastníků celého světa. Takže v jakém jazyce, ano, zdá se, že jsou zde nějaké problémy, je to slyšet lépe. Je to lepší, je to lepší, je mm, to lépe slyšet. Takže ještě jednou. Takže ještě jednou k tomu fóru pro kulturu 18. 19. které proběhlo v Bruselu. Já jsem měla možnost eh, se rovněž po tomto fóru setkat eh, s komisařem odpovědným za eh, naší oblast a dvě velice důležité informace, které jsem vám ještě chtěla sdělit. Náš výbor samozřejmě, že to pro nás znamenalo docela hodně úsilí, hodně energie, které jsme museli věnovat přípravě. Pan eh, předseda Schulz nás v tom ovšem podporoval a Junckerová komise nakonec eh, schválila rok 2018 za rok eh, pro kulturu. My jsme se obávali, že eh, tuto bitvu prohrajeme, ale nakonec se nám to povedlo a pan komisář by měl přednést k tomuto měsíci rovněž je program pro tento rok. My jsme samozřejmě požádali pana komisaře, aby náš výbor mohl být zapojen jako prioritní výbor našeho parlamentu v rámci přípravy to, této události. Další velice důležitá informace se týká oficiálního oznámení místo předsedkyně Morgeriniové ohledně sdělení k novým kulturním záležitostem, které se týkají mezinárodních vztahů, takzvaná kulturní diplomacie, o které jsme již několikrát hovořili v našem výboru. A já si myslím, že další informace, která je důležitá, je to, že 30. a 31. to bude eh, samozřejmě oznámeno i na Radě ministrů pro kulturu. Je to záležitost, které jsme věnovali obrovskou pozornost společně s našimi kolegy z AFETu, z výboru pro zahraniční vztahy, dále to jsou a důležité je to, že eh, dokonce budeme mít tři komisaře, kteří se osobně zapojí do přípravy této aktivity. Ráda bych poděkovala Helga, Helze Trupel především a ostatním kolegům, kteří nám pomáhali. Eh, dále to byl italský minister Franceschini, minister pro kulturu, který se rovněž eh, angažoval osobně v této problematice. Itálie má k dispozici 30 člení tým, jsou to italští karabiněři, kteří jsou zodpovědní za tuto eh, problematiku, jsou tam archeologové, dále odborníci, kteří se zabývají navrácením a získáváním ztracených uměleckých děl. A zároveň v loňském roce v říjnu UNESCO, jak víte, rovněž požadovalo zvýšení povědomí ohledně této problematiky v členských státech. Měla by to být iniciativa, program, kterého se zúčastní všechny členské státy. Já jsem nesmírně potěšena tím, že vysoká představitelka paní Morgerini se osobně angažuje na tomto poli a slíbila opravdu aktivní účast ze strany Evropské unie se budeme opravdu snažit, aby Evropská unie zavážila v tomto ohledu, aby se mohla zapojit do celé této aktivity. Mnoho různých opatření, kterým se ještě budeme věnovat, tvorba konkrétní pracovní skupiny, která je bude zodpovědná za tuto problematiku. Takže to je v podstatě vlastně k tomuto tématu vše. A ještě, ještě možná jeden bod, který bych ráda zmínila. Promiňte, já jsem vlastně si nevšimla, pane kolego, vy jste, se, vy jste se hlásil. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem vám pouze chtěla oznámit to, že v Barceloně na Plaza Domingo proběhla akce 40. výročí, vlastně první představení tohoto divadla přítomného Véropa Nostra. Byli jsme opravdu nesmírně potěšení tím, že došlo k, pro, k vyhlášení ohledně tohoto Evropského roku kultury. Velice byl potěšen tím, že Evropský parlament tak aktivně zasáhl do přípravy této akce a takže bude mezi námi přítomen v květnu. Děkujeme, děkujeme, pane Fiso. A No, my víme, že to je organizace, která s námi spolupracovala, která se rovněž věnovala nesmírně aktivně přípravě této akce a víme, že proběhne i důležitá akce v Madridu. Je velice důležité, aby se všechny subjekty zúčastnili přípravy této akce. Rada rovněž eh, přispěje svou troškou do mlína. A nyní bych poprosila Sabine Berhajen, která je zpravodajkou u legislativního návrhu přeshraniční přenositelnosti služeb. Víme, že to je nesmírně obtížné téma. Všichni eh, by chtěli předložit určité pozměňovací návrhy, čili nyní nás čeká především dohoda o termínu. Chcete teda navrhnout nějaké konkrétní Dobře, takže nyní už rovnou dávám slovo Sabine. Pokud s tím budete souhlasit, umožníme další lhůtu pro pozměňovací návrhy, ale nejprve si vyslechneme Sabine a poté se můžeme na to ještě podívat. To je nesmírně důležité téma, jak víte. Jde o nedílnou součást evropské digitální strategie. A jistě víte, že na základě článku 54 jsme přidruženým výborem. Díky paní předsedkyně, vážení kolegové, návrh na řízení, který předložená komise má spotřebitelům umožnit eh, získat obsah ke svým online službám i v zahraničí. Jinými slovy, spotřebitelé mají mít přístup k těm službám v zahraničí, které si Eh, zaplatili nebo pronajali ve svých domovských členských státech a ke kterým tam mají přístup. Komise eh, chce eh, vyčlenit z tohoto služby Free to Air, kde existuje velice specifický vztah spotřebitele a poskytovatele. Nicméně, e, když se e, zajistí příslušný systém ověření nebo registrace se zajištěním, tak i služby free-to-air by mohly být zpřístupněny tou přenositelností. Co do obsahu, e, Tady se s tím zakází, jako kdyby členský stát původu nebyl nikdy opuštěn. To znamená, je to taková um, otázka toho zabránění tomu, aby zase byly zavedena nějak, byla zavedena nějaká omezení jaksi zpětný, eh, zadními vrátky. A je to také otázka teritoriality, která se objevuje v celé řadě míst. Princip teritoriality komise v tomto návrhu nijak neoslabuje, což myslím si, že z ohledu výboru kult je důležité zejména v oblasti, jako jsou filmový průmysl, videoprůmysl a tak dále. Tam je velice důležité, abychom ty struktury, zejména pro vytváření nového obsahu, zachovali. Přenositelnost zde neznamená všeobecný do, dosah obsahu. Ta přeshraniční dostupnost, a to má být ještě jaksi vycizelováno návrhem, který jsem předložila, to bude nový eh, bod odůvodnění 12a, kde upozorňuji na to, že nejde eh, o nějakou přeshraniční dosažitelnost eh, skrz zadní vrátka. Jde zkrátka o zachování kulturní a jazykové rozmanitosti v EU a to se v této zprávě několikrát zrcadlí. Původní autor nebo vlastník práv jsou v samotném základu těchto práv v Evropě a Eh, musí mít možnost vytvářet nový obsah a dostat za něj zaplaceno, což tato zpráva nemá podkopávat. Zejména mluvíme o audiovizuálním obsahu. V podstatě platí pro všechno, i pro hudbu, knihy a tak dále, ale ve skutečnosti už zde eh, přeshraniční dostupnost je. Například eh, Knihy jsou licencovány podle jazykové oblasti, anebo i hudba má v mezidobí celoevropské licence, takže v celé řadě oblastí už mluvíme vlastně o teritoriálních nebo celoevropských licencích, to znamená, že tady musíme eh, zajistit pouze drobné změny Nicméně je potřeba i zde zajistit právní jistotu, když budou zpřístupňovány podobným způsobem nové služby. Důležitý prvek pro fungování této směrnice jsou podle mě například definice eh, otázky jako stát, sídla, sídelní členský stát, kde máme různé definice podle evropského práva a ta definice v tomto konkrétním návrhu byla velice vágní, vůbec tam nebyla nějak vyjasněna. Takže já v té zprávě zavádím novou definici, která odkazuje na jeden rozsudek Evropského soudního dvora eh, Petro Magdalena Fernandez versus Komise a Evropské společenství. V té době to de facto byla ta definice, podle které i Evropská unie připravovala své směrnice pro služby. A já si myslím, že je ta definice poměrně rozumná. A e, také definujeme obvyklý pobyt, jinými slovy místo, kde má daný, daný jednotlivec zkrátka své zájmy. A definujeme také místo, kam se člověk často vrací a na které je napojený. To znamená, to platí i pro ty, kteří e, jak si kvůli zaměstnání permanentně dojíždějí, nebo řidiči z povolání, nebo někdo, kdo jezdí na montáže a tak dále. To znamená, snažíme se pokrýt ta každodenní použití. A i tam chceme řešit tu portabilitu. Ta portabilita nemá být pouze balíček na dovolené nebo něco takového, ale skutečně pro lidi, kteří to potřebují. Ehm, definice toho obvyklého pobytu, to byl takový trošku oříšek, protože se řešila délka pobytu, a která neměla být nějak omezena, jak to navrhovala komise. Jde o to, aby nebyly pokryty jen eh, jen eh, turistické cesty, ale třeba i studenti na Erasmu, zaměstnanci ropných vrtných plošin a tak dále a tak podobně. Takže tady jde skutečně o to eh, nepočítat dny, kdy se pohybuji doma, to by byl takový jaksi až příliš přísný přístup. Je zkrátka důležité, abychom měli čisté definice eh, toho eh, sídla a tím se dostáváme k dalšímu důležitému bodu, to znamená ověření eh, státu pobytu, což je velice důležitý bod funkční portability. Já souhlasím s postupem komise, že v rámci zkoumání pobytu, tak za to jsou zodpovědné Eh, samozřejmě eh, poskytovatele služeb, ale neověřuje se, zda kde někdo bydlí, eh, nebo zda se tam pravidelně vrací. Je zkrátka potřeba najít jiné způsoby, jak to ověření provést. Podle této definice samozřejmě, což neznamená, že poskytovatel začne koukat, jak doma žiju, co tam dělám a zda tam skutečně žijí dlouhodobě nebo ne. Tady eh, požadujeme od komise, aby eh, připravila příklady těch možností ověření, jinými slovy, že by připravila takovou sadu nástrojů, řekněme, v rámci aktu v přenesené pravomoci, aby se to pak dalo dále rozvíjet eh, společně s tím, jak se bude rozvíjet technika, abychom nemuseli tu směrnici o portabilitě neustále předělávat. Potom Komise samozřejmě musí pracovat v rámci smluv, ale musí své jednání pojistit, aby měla nějakou páku, pokud nějaký poskytovatel služeb neprovádí ten proces ověřování korektně, tak jak se nastavuje ve směrnici, tady zkrátka navrhuji, aby držitelé práv pak v takovém případě, kdy ta kontrola síla neprobíhá řádně nebo vůbec neproběhla, že tomu poskytovateli služeb pak může být odebrána licence. Komise, eh, jak říkám, má připravit konkrétní příklady tohoto ověřovacího procesu v nějaké, dejme tomu, příloze nebo v rámci aktu v přenesené pravomoci. A to proto, aby se zajistila právní jistota pro všechny účastníky. Jednak pro toho poskytovatele služby jako takového, tak aby věděl, jaké metody jsou pro něj korektní Potom pro držitele práv, to znamená udělitele licence, tak, aby měl právní jistotu, aby věděl, co to je dobrá ověřovací metoda nebo za jakých podmínek si lze stěžovat na to, že ta verifikace neproběhla řádně, ale také především pro spotřebitele. Tak, aby spotřebitel měl jasně definováno, kde vlastně tedy, že má své sídlo a v rámci čeho pak může využívat tu portabilitu, tu přenositelnost. Návrh stanoviska komise, jak říkám, by k tomuto měl e, mít podobu sady nástrojů v příloze nebo aktu v přenesené pravomoci. Já bych byla ráda, kdybychom měli příslušné návrhy od komise které bychom mohli třeba zakomponovat do toho legálního textu, že bychom z nich sepsali nějakou přílohu, ale pak by to mělo být i všechno ještě v aktu v přenesené pravomoci, abychom při každé změně nemuseli znovu otevírat ten, eh, tu legislativu. Nechci, aby soustavně docházelo ke kontrole IP adres, spíše, aby ty kontroly byly náhodné, protože konec konců ani IP adresa není stoprocentní metodou ověření, podle mě, protože prostřednictvím VPN nebo něčeho jiného si můžete pořídit IP adresu úplně jinou a myslím si, že permanentní kontrola zde také není na místě, protože by to vedlo ke sledování. Byla bych ráda, kdyby ještě od kolegu přišly doplňovací návrhy. Lhůta pro návrhy je stanovena na 4. května. Já to považuji za příliš brzy, když to zvážíte s tím, že eh, příští týden je do toho ještě jeden svátek, takže bych poprosila, aby termín byl o týden odložen, tak abychom tedy Ehm, do 11. května měli dost času, protože mimo jiné doteď jsme nedostali žádné návrhy. Ehm, my jsme to vzali velmi jaksi z čerstva a žádné jiné výbory zatím svá stanoviska nedodali. Eh, je potřeba zkrátka předložit dobré návrhy, dobře promyšlené a na to je potřeba trochu času. Děkuji vám. Píne. Děkujeme, Sabine, děkujeme za tuto prezentaci a Myslím si, že ten návrh to je něco, co bychom mohli samozřejmě akceptovat, ovšem nejprve si vyslechneme ještě další kolegy. 21.6. to by mělo být datum pro schválení ve výboru. Souhlasím samozřejmě s tím návrhem, ale ještě jednou teda zopak, bych ráda zopakovala, že v našem výboru by to bylo 21.6. Nevíme, jak to ještě bude probíhat v jiných výborech. Takže nejprve koordinátoři a stínoví zpravodajové. Takže nejprve začneme stínovými zpravodaji. Prosím, pan Gramatikakis. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Na základě toho, co nám řekla Sabine, skutečně ji můžeme poblahopřát. Myslím si, že odvedla úžasnou práci a tím usnadnila i do velké míry mou práci. Návrh komise který se snaží dosáhnout přeshraniční přenositelnosti, je v podstatě takovým prvním nesmírně obtížným krokem. Chceme vytvořit jednotný digitální trh a toto je vlastně takový prvý, první krů, krůček. Týká se to ovšem pouze malé části obyvatel, pokud bude mít eh, technicky vyváženou legislativu, tak podle mého názoru by to přispělo i k určitému vylepšení evropské legislativy, která se dotýká autorského práva, což je podle mě nesmírně důležité. My jsme zorganizovali několik setkání, několik eh, schůzek s různými zúčastněnými stranami. Velice úzce jsme spolupracovali se zpravodaji z výboru pro občanské svobody a ochranu spotřebitele, socialistický zpravodaj, který rovněž projevil obrovský zájem o tuto problematiku. Velice důležité je, aby to pokrývalo, a že to bude pokrývat digitální služby, přenositelnost těchto digitálních služeb. Nejde pouze teda o přeshraniční přístup, pokud jde o umělecký obsah. To by totiž mělo negativní dopad na tvůrčí odvětví a především evropské, evropskou kinematografii, to bych velice rád zúraznil. Dva, tři, čtyři a pět. To jsou pozměňovací návrhy paní zpravodajky, se kterými souhlasím, protože právě jdou tímto směrem. Já osobně bych možná ještě rád předložil několik pozměňovacích návrhů, které by ještě více přiblížili a objasnili celou problematiku. Na základě návrhu rady se domnívám, že potřebujeme článek, eh, který by stanovil klíčové povinnosti na straně poskytovatele služeb, ověřování právě bydliště či sídla členského státu spotřebitele. To znamená, že bychom měli takový seznam verifikačních opatření, různých eh, opatření, která by zamezila zneužívání v této oblasti a zároveň by chránila práva eh, kreativců. A nyní, pokud jde o dočasné bydliště, dočasný pobyt, eh, měli bychom zde hovořit o určité konkrétní časové lhůtě. Zpravodajka již hovořila o tom, že zde nebude nějaké konkrétní číslo konkrétního počtu dní. Hmm, každý uživatel má totiž jiné potřeby a já s tím souhlasím, souhlasím s tím, jak to zmínila paní zpravodajka. A rovněž je důležité objasnit i definici eh, členského státu bydliště či pobytu. Myslíme si, že to období by mělo být delší než 6 měsíců, jež navrhuje komise, pokud jde o implementaci tohoto nařízení. Paní předsedkyně, já jsem vyučoval, Aust- já jsem vyučoval fyziku v minulosti a já si myslím, že skutečně Ehm, v podstatě mi to pomohlo, protože, jak víme, tak pouhým okem můžeme vidět pouze 3000 hvězd. Ovšem my se snažíme touto digitální platformou ehm, pokryt v podstatě celou galaxii, to znamená 200 miliard ehm, eh, hvězd, když ovšem jako já, astrofyzik, známe takovým dokonalým způsobem toto téma, tak si myslím, že se nám může povést dostat se přímo teda i do té další galaxie. Děkujeme, říká paní předsedající. To byl takový nesmírně poetický závěr vašeho vystoupení a nyní dávám slovo. Pan Svej měl, pan Lue má zájem vystoupit, prosím. Děkuji za slovo paní předsedo, nyní teda zpátky na zemi, když eh, možná trošku v podobném duchu. Já bych začal tím, že poděkuji zpravodajce za úsilí, za toto stanovisko. EKR skupina mm, obecně podporuje tuto záležitost, celou tuto problematiku. My si myslíme, že toto je velice důležité. My většinou tyto mm, témata podporujeme a i naše britská delegace v rámci EKR. Toto jsou samozřejmě velice důležité pro nás členského světa. A nyní je důležité dosáhnout určitou správnou rovnováhu, pokud jde o toto nařízení. Přenositelnost online obsahu, to je návrh, který našim spotřebitelům přinese obrovské výhody a není to máme i s doprovodem hudebním. Já si myslím, že to bude opravdu velice rozumné, rozumná práva v rámci jednotného trhu. Všem musíme zajistit to, aby poskytovatelé služeb nebyli nějak přitíženi nařízením a že tato nová legislativa nějak nezasáhne do stávajících business modelů a zároveň ten princip teritoriality a ochrany dat z našeho Eh, pohledu výboru pro kulturu je zároveň velice důležité, aby ten kreativní cyklus byl zachován, aby investice do kvalitního obsahu nebyla podkopána tímto přístupem. Nikdo si samozřejmě nepřeje to, aby hm, jsme zde snížili kvalitu a zároveň možnost výběru, pokud je o No, tu přenositelnost. Čili o co nám jde za EKR v rámci toho nářízení. Rádi bychom, aby se to aplikovalo pouze na spotřebitele, které budou mít samozřejmě přístup k právně zaplacenému obsahu, pokud jde o jejich bydliště, když například Eh, dočasně někde pobývají v jiném státě. To znamená, že ten dočasný eh, přístup a zároveň eh, běžné bydliště by mělo být definováno jasnějším způsobem, tak aby to bylo i právně jasnější a stabilnější. A zároveň, pokud teda tam budeme toto nařízení mít nějaký konkrétní mm, lhůtu v rámci toho dočasného bydliště, možná bychom se měli nad tím zamyslet, a to by to užitečné, či nebude užitečné, mm, i s ohledem na stávající business nabídky ještě před předtím, než teda přistoupíme k opravdu k tomuto stanovení je autentifikační, verifikační procedury, tak aby držitel práv měl dostatečnou jistotu v této oblasti, že skutečně pouze tito lidé budou mít přístup k tomuto obsahu, že skutečně jsou oprávněnými uživateli. Samozřejmě to je velice důležité a dále ten neexkluzivní seznam, pokud jde o nějaké využití do budoucnost, aby to bylo užitečné či ne, protože tyto postupy, jak víme, se budou dále rozvíjet, technologie běží mílo kapitálovými kroky, takže poté by možná bylo obtížné to dodatečně nějakým způsobem do toho zakotvit. My samozřejmě víme i v současné době, že z technologického hlediska o mnoha věcech jsme před čtyřmi, pěti lety vůbec neuvažovali o nějaké verifikaci a proto si myslím, že v následujícím nebo v tom období dalších čtyřech, pěti let eh, to bude možná stejná realita, čili trošku jiný pohled, než jaký zmínil pan spra- eh, stínový zpravodaj. Ale samozřejmě, že nechceme, aby došlo k nějakému negativnímu dopadu, pokud jde o e-box, o hry, o eh, online služby, všechny ty, které by chtěli zvýšit portabilitu, přenositelnost, pokud jde o neomezený přístup, nesmíme zapomínat ani na mm, určité nechtěné dopady, které by to mohlo mít. To znamená, že bychom vlastně dosáhli úplného opaku toho, co si přejeme a zároveň nezapomínat a to je ten free to air, to znamená mm, tato možnost, zda by tam měla být zakotvená v tom následujícím období, to znamená ty služby, za které se neplatí. Pan Kis řekl něco, s čím velice souhlasím, to znamená ten realistický přístup ohledně implementačního období i vyjednávání smluv. To si myslím, že je důležité, abychom nebyli příliš restriktivní. Těch šest měsíců je podle našeho názoru příliš krátké období, tak mm, myslím, si, že to není dostatečné, aby skutečně to řádným způsobem bylo všechno implementováno a upraveno. Úplně na závěr flexibilita, pokud jde o poskytovatele služeb, zájí tuto přenositelnost, aniž by to mělo negativní dopad na spotřebitele, například obrovské sportovní události, olympijské hry nebo různé mistrovství světa a tak dále. Myslím si, že mm, paní mm, kolegyně skutečně odvedla úžasnou práci. Já se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji Myslím si, že toto, tento náš návrh si myslím, že jde takovým správným, správnou cestou mm, posílené a kvalitnější spolupráce na rozdíl od jiných stanovisk. Děkuji. Uh, thank you, Chair. Uh... Děkuji. Návrh stanoviska obsahuje celou řadu pozměňovacích návrhů, kterými začnu. Přeshraniční přenositelnost eh, není stejná jako předhraniční přístup. A pokud jde o nejdůležitější vytváření právní fikce, by nemělo eh, ohrozit eh, teritorialitu práv. A tady zejména je důležitý odkaz na kulturní diverzitu v Evropě a v kontextu online obsahu důležitá otázka měla být zmíněna. Přístup eh, pro online obsah pro menšiny. Poskytovatele obsahu poskytují obsah, který je pouze určen pro většinu a menšiny, zejména v sousedních zemích, nemají přístup k obsahu ze ze země původu. A proto poskytovatelé by měli poskytovat eh, menšinám legální alternativu. Je to samozřejmě mimo působnost a nemůžeme to učinit povinným, ale měli bychom upozornit na tuto otázku. Kromě toho, jasná definice členského státu pobytu je vítaná a je obsažena. A jak řekli kolegové, jasné definice by měly být také zvažovány u dočasného a dočasný je pět let mého mandátu a pro někoho je dočasnost 14 dní na služební cestě. Minimálně bychom to měli jednat. Eh, poskytovatel služeb by měl být jasně definován kvůli odpovědnosti. Celá řada subjektů je zúčastněna a poskytovatelé služeb online je ten, se kterým má tedy předplatitel smlouvu. Je třeba také zamezit situacím, kde se liší příslušné eh, časové lhuty v členských státech. Konečně je tu zajímavý návrh eh, delegovat pravomoc eh, komisi pro vypracování příslušných seznamů a verifikace zde znamená, že toto by se také týkalo ochrany osobních údajů. Návrh stanoviska znamená významné doplnění, ale je třeba na tom ještě pracovat, abychom zajistili, že to nařízení bude v praxi fungovat. Ale souhlasím s kolegy, kteří vyjádřili vděčnost eh, navrhovatelce za vynikající práci. Děkuji. Děkuji, paní Trupel. Já auch von Děkuji. I z mé strany děkuji Sabine. Je to skutečně dobrý návrh, ten návrh komise, co se týká přeshraniční přenositelnosti. Já jsem přesvědčena, že je dobře, že bychom to měli jaksi vymezit oproti přeshraničnímu obecnému přístupu ke kulturním statkům, ale komise na to pamatovala a ta hranice je tam poměrně jasná. Eh, je to tak, že s tou právní fikcí, že si jednou zaplatíte předplatné něčeho a pak si to můžete vzít sebou do zahraničí. A je potřeba zdůrazňovat to, že se tím nijak neomezuje právo držitele práv. To je potřeba zdůrazňovat do kolečka, protože to minulý týden na slyšení ve výboru Jury rovněž bylo problematizováno jednou skupinou zástupců vlastníků obsahu, ale Jde o to, aby se k tomu obsahu nedostali další lidé. Jde o to, abych já si své předplatné mohla vozit po Evropě a mohla je spotřebovávat, kde chci. Považuji také za správné, Sabíne, že v tom návrhu není žádné časové omezení pro přistupování k, jednom, k jednou zaplacenému předplatnému. To znamená, zde nejsou žádné restrikce, které by zapřičinovaly to, že se to musí nějak sledovat nebo kontrolovat. Ráda bych ještě jednou zdůraznila, že otázka toho sídelního státu je naprosto zásadní a proto potřebujeme jasnou definici. A potřebujeme také jasné eh, řízení toho, jak bude probíhat ta verifikace. Ty si říkala, že eh, na jednu stranu si dovedeš představit akt v přenesené pravomoci, ale že bys chtěla mít dobré návrhy v tom návrhu legislativy. Já bych si to přál přesně takto. Doufám, že se nám pár dobrých návrhů udělat podaří, protože já bych to řešila jen nerada, pouze přes delegovaný akt. Doplnila bych pak k tomu také to, že i pro veřejně právní nabídky anebo free to air, že tam má být řešení opt-in. Nemá to být povinné, má to být stejné jako pro všechny ostatní modely. Potom samozřejmě, pokud oni budou chtít nějaký jiný model, tak to udělat mohou, ale jako závazek to e, zavést nemohou. A pak ještě poslední poznámka, ačkoliv to už jsem říkala, to o těch verifikacích, to už jsem vlastně říkala, že tam nesmí dojít k žádnému sledování, že je zkrátka potřeba najít řešení jiné. Potom by to, myslím, byl dobrý, dobrý návrh, který umožní dále rozvíjet se digitálnímu trhu, dá to spotřebitelům více možností, ale také to zajistí práva eh, vlastníků práv, držitelů práv. Nicméně je potřeba diskutovat modely, abychom příliš nezasahovali do práv uživatelů. A pak to bude, myslím, poměrně velký úspěch. Děkuji. Grazie. Děkuji. A pan Köster. Děkuji, eh, paní Ferhajen, za váš návrh. Já si myslím, že zde ve výboru se všichni shodneme, že ten návrh komise k portabilitě by mohl být i důležitým krokem k tomu, abychom eh, popostrčili integraci v Evropě. Je to smysluplné hospodářsky, je to nápomocné všemu a eh, Posiluje to také možnosti spotřebitelů, jinými slovy, že z online služby, které zaplatí na jednom místě, budou moci využívat v celé Evropě a to si myslím, že z tohoto návrhu činí něco velice pozitivního s pozitivními dopady na celou Evropu. Považuji za důležité, abychom eh, si dali pozor na to, aby toto nařízení zejména z té perspektivy spotřebitelů, bylo stále jaksi použitelné, abychom nebyli příliš striktní, řekněme. A v tomto smyslu jste učinila velice dobré návrhy, které například zahrnují to, že se nemá omezovat ta doba pobytu, to je, myslím, velice dobré. A zdůrazňujete také to, že zde nesmí docházet ke sledování uživatelů. To je také, myslím, velice důležité ve smyslu ochrany dat a soukromí. A je to velice důležitý bod. A v té souvislosti mi dovolte otázku, možná mi to vysvětlíte. Píšete ve své zprávě, že by bylo nutné provést nějaký třeba sampling IP adres. Eh, já si nedovedu představit, jak byste si to představovala v praxi vy. Kdo by to prováděl, ten sampling, to vzorkování? Eh, kdo by prováděl ten přeskum? Kdo pak dostane ta data? kdo nakonec o věcech rozhodne. To jsou ty otázky, kterými se musíme zabývat v této souvislosti, hovoříme-li o jakémkoli samplingu neboli vzorkování. E, navrhujete pak také různá kritéria e, určení sídla, mimo jiné také otázku e, soukromého bankovního účtu a nebo otázku nějakého daňového identifikačního čísla. Takže já nevím, zda e, byste se třeba nemohla omezit třeba, já nevím, na právo hlasovat ve volbách. To by možná bylo zajímavým podnětem, jak k této problematice přistoupit. A kromě toho, zde pak formulujete pochybnosti o tom, že by to nemělo být tak, že každý dostane k té portabilitě přístup tím takzvaným systémem lock-in. E, to je otázka, na kterou já už jsem se ptal. E, jak by vypadala jiná technická řešení? Musíme to tady předjímat, anebo necháme komisi volnou ruku? To jsou tedy otázky, na které jsem se ptal, když jsem četl váš text. Děkuji. Grazie. Děkuji. Petra Kamerera. Herzlichen Dank, ich kann es eigentlich ganz kurz machen. Ano, děkuji, já budu velmi stručná, protože eh, mnoho tady už zaznělo. Je fakt, že eh, tento návrh směrnice je nadbytečný, komise eh, zde odvedla dobrou práci a to, co navrhuje Sabine, myslím, obsahuje to, tu nutnou konkretizaci tohoto návrhu směrnice. Souhlasím s tím, že eh, ten, ta doba pobytu nebude nějak úžej definována. Není možné, aby kdokoliv byl sledován, aby probíhala nějaká permanentní kontrola místa pobytu. Na tom se, myslím, všichni shodneme a považuji za správné, že to nemáme nějak užej definovat, že bychom zkrátka to řešili podle místa trvalého pobytu. E, ta navržená definice je, myslím, velice chytrá. Řešíme zde totiž problém, že ne v každém členském státě máme nějaké nahlašovací systémy e, a jenom proto, že se nemůžete někde ohlásit, tak e, byste byli ověřeni a to samozřejmě také omezuje možnosti verifikace pobytu, že ano. Eh, já upřímně nejsem přítelkyně aktů v přenesené pravomoci, ale v tomto konkrétním případě, kde jde skutečně o technickou otázku, si myslím, že bychom pro jednou mohli udělat výjimku za toho předpokladu, že eh, se budou respektovat všechna ustanovení ochrany osobních údajů. Není možné, abychom na jednu stranu říkali, že chceme eh, že nechceme definovat pojem krátkodobý nebo omezený pobyt a na druhou stranu bychom zrušili ochranu osobních údajů, protože umožníme konstantní verifikaci. Co se týká bankovních kont, tam jsem trošku skeptická, protože někdo, kdo má smluvní vztah vůči nějakému poskytovateli nebo někomu dá číslo kreditní karty nebo konta, pak je to otázka pro e, smluvní vztah a já mám určité pochybnosti o tom, zda to může být eh, jaksi dáno k dispozici tyto informace. Ale možná bychom eh, v příloze směrnice mohli definovat nějaká základní kritéria, za jakých podmínek nebo jak by ta verifikace eh, sídla místa pobytu probíhala a pak bychom to nechali prakticky na komisi. To by se samozřejmě muselo formulovat, ale myslím si, že nějaký takovýto rámec bychom v té směrnici měli nastavit, ale rozhodně ne tak, že pokaždé, když se objeví nové technické možnosti, že bychom tu směrnici opět otevírali, to by skutečně nedávalo smysl. Ale jinak si myslím, že je to velice chytrý a dobře sformulovaný návrh a i ta otázka toho opt-in a e, všechny ty služby e, free to air, to je, myslím, napsáno velice dobře a to jasné stanovení, že zde rozlišujeme mezi portabilitou na straně jedné a mezi všeobecným zákazem geoblockingu na straně druhé, to je jednoznačně dobré e, jasně říci a já v tomto smyslu předložím a podpořím příslušný návrh. Grazie. Děkuji. A není kolá Libacka. A já gratuluji Sabrině doskonalého. Děkuji, já bych chtěla poblahopřát Sabine, k této skvělé zprávě. Ráda bych zdůraznila, jak říkala už paní zpravodajka, že v tomto výboru kde požadujeme mobilitu všeho druhu, mobilitu mladých, mobilitu studentů a tak dále, si musíme jasně říci, že podporujeme neomezení eh, délky pobytu. Ovšem, nějaký otevřený katalog otázek, je zde, myslím, nebezpečný, co se týká ověřování toho sídla, protože my nevíme, jaké pozdější možnosti se zde objeví. Takovýto nějaký katalog by měl být definován pouze určitou omezenou sadou parametrů. Děkuji, než dám slovo komisi, která chce vystoupit, jsem chtěla položit dvě otázky a pak necháme komisi odpovědět. Chtěla jsem se zeptat na toto. Za prvé, pochopila jsem eh, tu motivaci té pasáže eh, od paní Ferhajen na téma té dočasnosti, která, co, což je tedy v tom návrhu komise ze všech těch důvodů, které tady byly Eh, vyjmenovány, co se týká jakéhosi jaksi překonání té dočasnosti nějakým obecným způsobem. A jde o to lépe definovat místo pobytu. Ale jak říkala už před chvílí kolegyně Kamerevert, tak v mnoha státech, například v, té, v tom mém, v podstatě nejde určit, zda jste někde nebo někde jinde. Protože místo, kde jste, kde pobýváte, je něco jiného než jaksi místo sídla. Takže je potřeba zajistit jasnou definici, abychom se vyhnuli problému. Ovšem v návrhu 12 se mluví o nějakém eh, místě, kde máte své zájmy. A možná by mohlo být eh, základem definice toto místo plus to, do kterého se vracíte. Ne jedno nebo druhé, ale obojí na jednou. Já se vás chci zeptat, zda to takto je myšleno, protože eh, v italském překladu jsou to dvě oddělené věci. A druhá otázka je, a e, tady bych se obrátila vyloženě na komisi, aby e, zda by mohla vyjasnit, zda podle nich lze e, překonat to riziko, které by umožnilo, které by vzniklo v důsledku toho trvalého přeshraničního přístupu ke službám. A potom tedy otázka aktů v přenesené pravomoci. Aktiv přenesené pravomoci bychom mohli vepsat přímo tady do těch eh, odstavců na základě kritérií takových a takových. Ono není vždy lepší nechat otázky těch všeobecných kritérií, všeobecných principů, byť tedy toto je všeobecná otázka, my chceme být i konkrétnější. Není možné vše nechat na aktech přenesené pravomoci, jenom abychom se mohli přizpůsobit pozdějšímu, dejme tomu možná vývoji situace. Zkrátka v tom textu je potřeba zachovat určité princip, že ano, tolik bych se tedy eh, vyjádřila ke komisi, teď jim dáme slovo, pak, dá, pak dostane slovo zpravodajka. Konkrétně za komisi je to paní Maria Práter, děkujeme, že jste tady. Vy jste šéfka oddělení z DG, DG Collect. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi nejdříve poděkovat paní Frhajen za to, co považujeme za vynikající zprávu. Domníváme se, že jednotlivá vystoupení členů výboru ukazují eh, velmi dobré chápání cíle komise s tímto návrhem. A my plně souhlasíme eh, se zmíněnými body, které jsou zdůrazně jako nejdůležitější. Je třeba zajistit jasný rozdíl mezi přenositelností a přeshraničním přístupem. Význam směřování k vyjasnění konceptu eh, členského státu obvyklého pobytu a nesnažit se redukovat koncept dočasnosti a omezovat eh, tento koncept, tak jak bylo uvedeno eh, řadou řečníků. To je důležitý návrh nejen pro eh, osoby na dovolené, ale je, a je to výzva, abychom měli jasno, pokud je ověřování. Tím se dostávám k otázce, kterou jste zmínila ve svých otázkách. Co se týče za prvé konceptu obvyklého pobytu, například přístup, který je přitomen v pozměňovacím návrhu 2 a ve zprávě. To je skutečně orientace, kterou se ubírá rada, tedy snaha dále vyjasnit a vy, budete definovat eh, obvyklý pobyt pro účely tohoto nařízení. Není to snaha o obecnou definici obvyklého pobytu pro veškeré návrhy nařízení, to bylo dostatečně složité již tak, ale je to pro účely tohoto konkrétního nařízení. A tím se dostávám k druhé otázce, která je také za některými návrhy zpravodajky, tedy jak dostatečně jasně definovat ověřování pro poskytovatele. A to je snaha o kvadraturu kruhu, jakým způsobem poskytnout dostatečnou jasnost s tím, že existuje tedy nařízení a kritéria, která budou dále prokazována. My se snažíme o to řešení bezprostřední a tudíž nebyla snaha navrhovat možnost využívat aktiv přenesené pravomoci a rada prozatím ve svých eh, jednáních nezvažila možnost takto přenesené pravomoci, ale je tu tedy další snaha dosáhnout jasnějšího výčtu prostředků pro ověřování. A to asi bude znamenat další jednání mezi radou a parlamentem. Každopádně si myslím, že bez ohledu na to, zase myslíte, že je potřeba eh, využít akt přenesené pravomoci pro budoucí případnou aktualizaci prostředků ověřování, bude třeba mít eh, jasno od samého počátku, zda to bude půl rok, rok, a zatím platí nařízení, takže poskytovatele na trhu musí vědět, zda plní požadavky na ověřování nebo ne. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní má slovo Sabine. Děkuji za širokou podporu postupu, který jsme zvolili. K otázkám, které zazněly. Zde mi dovolte se stručně vyjádřit. Jednak je to tak, že Otázka samplingu IP adres, to je předpokládáno komisí jako jedna z možností, jinými slovy, že by se mohly získávat IP adresy, a nebo že by se šlo přes smlouvy s ostatními službami, jako s telefonickými službami a zkrátka použít faktury v tomto to máme v úvodním ustanovení, to jsme měli v úvodním ustanovení 17 komise. Já jsem to odtamtud odstranila, protože potřebujeme jasnější definici ověřování a my jsme chtěli mít skutečně spíše takovou sadu nástrojů. A pak se můžeme hádat samozřejmě o to, zda ta řada nástrojů bude pocházet od parlamentu, nebo zda to vypracuje komise v aktu přenesené pravomoci. Mně to je celkem jedno. Já chci zajistit právní jistotu pro všechny zúčastněné. A k tomu potřebujeme jasnou a čistou definici sídla. Problém je tady ten, že například ne, nemůžeme použít jen jednu metodu, protože ne každý členský stát má, já nevím, třeba registr nějakého trvalého pobytu. Já můžu mít více domů, mám víc faktur za telefon, no a jedno, jeden z těch domů může být ve Španělsku, jeden může být v Itálii. A tím pádem, kde máte sílo, nikdo neví. A proto je právě potřeba i pro takovéto případy řešit tu přeshraniční dostupnost, aby to neprobíhalo nějak tak halabala, ale aby to bylo regulované. Upřímně řečeno, já si nepřipadám eh, příslušná k tomu, abych prověřoval kontrola všechny možnosti ve všech členských státech a proto bych ráda měla otevřený systém. Protože třeba když nějaký členský stát pak časem zavede nějaký takovýto registr, pak i to musí v daném státě platit jako ověřená metoda registrace. Takže já nevím, jestli to budeme mít obecné nebo specifické pro státy. E to je jedno, ale je potřeba, aby všichni měli možnost verifikace, která bude nějakým způsobem aplikovatelná, ať jste kdekoliv. A proto si myslím, že si to zaslouží další činnost. Nemám nic proti nějaké příloze, která bude pak rozšiřitelná podle technického vývoje. Cílem tohoto celého u mě bylo, abychom pokaždé tuto směrnici nemuseli otevírat, když by se změnila jenom příloha. Takže když budeme mít jenom přílohu, pak tam připíšeme pár nových možností do té přílohy, ale to nám v tomto rámci umožňuje i akt přenesené pravomoci, abychom tedy naplnili tu sadu nástrojů konkrétními opatřeními. Free to air. To je také velice důležité je potřeba, eh, aby i tyto služby měly eh, jaksi navázaný vztah s klienty. A i ty je potřeba ověřovat. Proto například eh, poplatky za rozhlas, které nejsou jak se vybírány přímo, ale jsou vybírány, já nevím, v rámci nějakého obecného poplatku nebo daně, aby do tohoto nezapadaly. Opět, aby to bylo všechno jasnější, ale myslím, že eh, zvážíme-li nějakou službu free to air, kde eh, třeba prodáváte set-top boxy, které přímo posíláte eh, zákazníkům, aby se mohli dívat na třeba televizní kanály, které jsou jinak zašifrované, a takové členské státy také jsou, pak to už má charakter jedna ku jedné, protože vy už máte konkrétní adresu konkrétního člověka a to my musíme vnímat jako příležitost pro ověření eh, toho klienta, protože pokud máte adresu, kam zasíláte set-top box, pak už plníte ta kritéria. A já nevím, proč vy jako zákazník byste pak neměli dostat tu nabízenou službu i jinde, když za ní platíte. A já nevím. Eh, já si myslím, že by to mělo být součástí toho rozsahu tento druh služeb, protože eh, více, více náklady eh, jaksi tou přenositelností nevznikají. Jde jenom o to, že pokryjete širší teritorium, než máte. Není to vlastně ani nové posluchačstvo, nové diváctvo, pouze vy, lépe využijete to, co jste si legálně pořídili. Já se těším na to, že Eh, se co nejrychleji shodneme, co se týká jednotlivých bodů. Důležité je, abychom eh, nestanovovali žádný pevný časový limit. Nechci se pouštět do diskuse, kolik dní nebo kolik let musíte trávit kde, aby se vám to počítalo tak a tak. Upřímně řečeho, řečeno, k tomu by vám stačilo pouze na chvilku změnit pobyt. Ale když už jste si někde koupili eh, službu, někde tam zkrátka eh, bydlíte, tak máte mít nárok přece na služby, protože eh, když jedete třeba na Erasmus na půl roku, no tak se potom přece asi nejspíš vrátíte, že jo? Potom, když tam budete chtít zůstat, protože se tam zamilujete nebo něco takového, tak změníte místo pobytu. Samozřejmě s tím ztratíte přístup ke starému obsahu, protože pak už na tom teritoriu nebudete žít. Ale o takovýchto detailech, myslím, eh, zatím mluvit nemusíme. Je potřeba si udělat jasný obecný obrázek. Musíme mít jasnou, čistou definici. A proto bych ráda použila tu definici, kterou konec konců máme už i v tom jednom rozsudku eh, soudního dvora. My se na to také ptáme, co to je to sídlo. Když pracuji pět dní v týdnu v Bruselu, tak je to Brusel, anebo je to ten byt, odkud do Bruselu jezdím, abychom to pojali velice, velice eh, jasně. A nebo je rozdíl v tom, když sem jezdím jenom já pracovat a když sem beru celou rodinu, to jsou všechno věci, které musíme v té definici vyřešit. A myslím si, že když to uděláme dobře, tak budeme mít jasnost a jistotu nejen z hlediska toho, že to budou vědět jak si poskytovatelé služeb, ale také v tom, že budeme mít právně jasnou definici pro případ sporů. A já si myslím, že bychom e, zde měli přijít s takovým řešením, které bude použitelné i pro třeba právní výbor a který posílí naši pozici výboru KULT. Děkuji, těším se na dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Thank you, Sabine. Děkuji, Sabine. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů bude 11. května v 11 hodin. A nyní poděkujeme panu Jencu Gajerovi, všeobecnému zpravodaji pro rozpočet 2017. Pracuje s velkou trpělivostí a Přejeme mu veškerý úspěch v této práci, protože to je významné období, pokud jde o programování výdajů. A v rámci jednání se všemi výbory mu děkujeme, že je zde v našem výboru, abychom jednali o prioritách našeho výboru. Komise předloží návrh rozpočtu koncem května, jak víte. A tento bod je tedy naprosto v souvislosti s tímto návrhem komise. Předávám slovo panu Gajerovi a omlouvám se mu, že musel tak dlouho čekat. A potom pan zpravodaj Zbdrojevsky a stínový zpravodaj, všichni, kdo se budou chtít vyjádřit. Myslím, že máte asi 10 minut, tedy kolik bude třeba, kolik budete potřebovat. A s velkou radostí vám budeme naslouchat. Děkuji srdečně, paní předsedkyně, děkuji vám za milé pozdravení, milé kolegyně, milí kolegové. Je fakt, že v těchto dnech cestuji po výborech, jakožto zpravodaj pro všeobecný rozpočet 2017. Abych si udělal obrázek o názorech výboru, eh, je to taková jaksi opatrná formulace, z které jistě poznáte, že vám nemohu splnit, eh, slíbit, že vám všechno splním. Zkrátka, každý rozpočet je omezený a já ve svém úvodu bych se pokusil vám jaksi představit svůj názor na celou tuto věc tuto chvíli. Předsedkyně už to zmínila. Očekáváme, že návrh rozpočtu bude předložen 25. května. To znamená, e, dokud nemáme návrh z komise, pak v podstatě diskutujeme tak trochu ve vzduchoprázdnu, protože e, v podstatě si děláme jen vlastní představy o tom, jak ten rozpočet bude nastaven, ale některé základní prvky už známe. Parlament zhruba před šesti týdny v rámci plenárního zasedání ve Štrasburku si stanovil směrnice. Tam jsme si sepsali, co od toho rozpočtu očekáváme. A to je, myslím, dobré nastavení směru pro komisi v tom smyslu, co bychom chtěli v rozpočtu zohlednit. Ale je to samozřejmě také dokument, který nemohl být konkrétní, protože ten, ten aktuální stav věc ještě vůbec nebyl na stole. Rada teď předložila vlastní směrnice a kolegové tam naproti v Justu Lipsu eh, si to udělali o něco jednodušší než my. Ten dokument má šest stran, ty čtyři stránky jsou skopírované až na jednu větu z předchozích let. To znamená, že pak tam na konci, já tedy eh, těm referentům nechci křivdit, eh, oni toho měli eh, hodně na práci a sem a tam něco změnil, ale principiálně rada vůbec nereaguje na aktuální výzvy Evropy. A to je první věc, eh, o které bych s vámi chtěl diskutovat. Samozřejmě vidíme všechny ty krize, které jsme se snažili v návrhu rozpočtu pro tento rok, pro rok 2016, nějakým způsobem zohlednit. Všechny tyto krize pokračují bez omezení a já si tak nějak neuvědomuji žádný důvod, proč bychom ty vysoké výdaje, které jsme jako parlament schválili, jsme se prosadili v diskusích s komisí, což jsme mobilizovali, na podporu uprchlické krize. Nechápeme, proč by se to teď mělo nějak omezovat. Ten evropský rozpočet pro tento rok předpokládá více než 5 miliard eh, euro na kategorii 3, tedy pro vnitřní politiku a 4 pro vnější politiku, na to, aby buď členským státům pomáhal při překonávání uprchlické krize, anebo aby řešil příčiny migrace, jinými slovy, situaci v těch zdrojových zemí, respektive řeší situaci uprchlíků v sousedských zemí, zejména se to týká Syřanů, to znamená v Jordánsku, Libanonu a Turecku. Milí kolegové, všichni koukáme na zprávy, já si nemyslím, že by kdokoliv zde v sále neměl vysoká očekávání od toho ženevského procesu, který, jak doufáme, povede k, ke klidu zbraní a případě k nějaké mírové perspektivě v Sýrii, ale momentálně nevidíme zda a pokud ano, tak kdy to nastane. Dokud krize trvá, tak e, ji musíme řešit. A to znamená, že já zde nevidím vůbec žádný důvod, proč bychom měli být méně ambiciozní eh, v této oblasti v rozpočtu 2017, konkrétně v této kategorii. Je to pro tento rozpočet zvlášť důležité, protože část těch eh, programů, i v těch vašich, je také řešena z té vnitřní politiky. Samozřejmě ty eh, peníze, které máme dávat na uprchlíky, tak ty nejsou k dispozici pakli, že bychom Eh, je chtěli využít jaksi na vaše velectěné eh, programy a posílit je, což by chom si za obvyklých podmínek, za normálních podmínek přáli. Jsou to důležité programy, do kterých jste dali mnoho práce, ale ty rámcové podmínky jsou takové, jaké jsem vám nastínil. Eh, pak také situace hospodářské krize, kterou jsme zde sáhodlouze diskutovali, nás nepříjemně poučila, protože situace v členských státech je stále velice rozdílná. Podíváte-li se na celou EU, hospodářská situace není nijak jiskřivá. To vše, co jsme v minulosti podnikli v oblasti rozpočtu na zlepšení hospodářské situace, ani zde nemáme důvod polevovat. E, já bych vás rád upozornil v rámci této diskuse na to, že v rámci rozpočtu máme vyčleněných 8 miliard euro, musíme vyčlenit 8 miliard euro, abychom zajistili záruky pro fond EFSI, pro fond pro strategické investice, abychom eh, jej mohli používat a ty peníze ještě nemáme všechny, takže i zde jak si proudí peníze směrem, který musíme, na který musíme pamatovat. A to všechno, alespoň podle mě, ukazuje, že střednědobý finanční rámec v členských státech na roky 2014 a e, e, který jsme schválili na, ro, na roky 2014 a další, bude dosti obtížné dodržet. V poprvé je příspěvek, e, poprvé příspěvek členských států do rozpočtu selhal, je to 1% HDP, na tom se členské státy shodly a měly radost. Je to konec konců i můj členský stát, který z toho měl radost, byl to konec konců jeho návrh, ale teď si musíme uvědomit, že ty peníze nám zkrátka nestačí. V roce 2014, 15, 16 Teď už máme tedy eh, čtvrtý rozpočet, který v rámci tohoto finančního rámce připravujeme a eh, zde nám zkrátka ty peníze z členských států ani letos nebudou stačit, ani příští rok tedy. Jinými slovy, komise bude muset předložit revizní, revidovaný návrh, ehm, eh, parlament tlačil na revizi, jinými slovy, že bychom všechno přeskoumali, podívali se na to, zda to funguje nebo ne. Členské státy hovoří eh, neustále o review, eh, takže my se na to podíváme, uvidíme, zda to funguje nebo ne. A pokud to fungovat nebude, tak z toho vyvodíme důsledky, ale teprve Eh, pro finanční rámec 2020 a dál. To znamená, i toto je něco, o čem budeme muset politicky diskutovat. A s tím Evropský parlament právě teď začíná. Začíná si formulovat svou pozici pro toto review k tomu, jak bude vypadat pak ta další rozpočtová diskuse. Já jsem navrhl a parlament eh, se tím řídil, aby ty nástroje, které v rámci rozpočtu používáme, byly úžeji spojeny s těmi hospodářskými dokumenty, které EU produkuje. Jinými slovy, je to takový hospodářský výhled, máme každoroční zprávu o růstu. Samozřejmě v rámci evropského semestru hovoříme o nutnosti přizpůsobení se ze strany členských států a bylo by skutečně hmatatelnou přidanou hodnotou EU, kdyby ty nástroje, které Evropská unie těmito návrhy, těmito odhady eh, dostala do reality. Chceme eh, pokračovat také v iniciativě zaměstnanosti pro mladé. Eh, připravili jsme takový konkrétní druh učňovského místa, ovšem nemohli jsme proto mobilizovat další peníze. Členské státy nám signalizovaly jaksi zásadní připravenost v tom pokračovat, abych to řekl opatrně. Ovšem, nejprve chtějí provést hodnocení komise. A to hodnocení zatím není. Pokud bude pozitivní, pokud se tedy ukáže, že nezaměstnanost mladých lidí v zemích, kde máme tu známou eh, dramatickou situaci, tak eh, potom, eh, pokud to bude tedy nějakým způsobem měřitelné, tak tady budeme chtít dělat více. Jde nám o boj s chudobou, je to konec konců cíl strategie EU 2020 a ve směrnicích dáváme zvláštní váhu chudobě u dětí je potřeba, abychom se, a to bych vám také rád řekl, protože to je důležité pro diskusi u vás ve členských státech, musíme se také zaměřit na situaci plateb členských států. A teď to bude trošku političtější. Pokud tento parlament na jednu stranu většinou chce konsolidovat rozpočet a na druhou stranu e, má také většinu, která chce, abychom dělali víc eh, s evropským rozpočtem, tak upřímně řečeno, ono to moc nejde skloubit. My nech, nemůžeme od členských států zároveň chtít šetřit a dodržovat kritéria, ale zároveň říct, chceme od vás trochu víc peněz do evropského rozpočtu. To je diskuse, kterou musíme vést sami mezi sebou zde v parlamentu, abychom si ujasnili politické těžiště. Já bych rád řekl, že máme pakt stability a všechno to ostatní, ale ta otázka, o které mluvím, ta je naprosto zásadní při rozhodování o těch pokynech. E, a bohužel to je rozhodnutí, které bylo jasně odmítnuto. A tím pádem parlament si musí ujasnit, co vlastně sám chce. Situace plateb se trošičku uvolnila. My jsme dlouho měli velký objem nesplacených faktur, co jsme tak trochu tlačili před sebou. Teď jsme měli nadbytek v rozpočtu, a tím pádem se počet nesplacených faktur automaticky snížil, to je technický postup, tím vás nechci zatěžovat. Má prognóza je, ehm, jako prognóza všech rozpočtářů, že to je takový jojo efekt. Jinými slovy, že na konci toho finančního období nám ty peníze opět dojdou, protože teď nasazujeme eh, peníze na něco jiného, jinými slovy platíme už teď nesplacené faktury, ale až skončí finanční období, tak nám peníze opět dojdou, jinými slovy eh, kolem roku 2019-2020 budeme mít eh, x nesplacených faktur, což nás nemusí nějak zatěžovat ve stávajícím rozpočtu, ale rád bych měl možnost o tom s vámi diskutovat proto to také uvádím. No a potom také na zasedání koordinátorů v rozpočtovém výboru, kam se musím za chviličku vrátit, diskutovali o tom, že komise chce rozpočet, eh, který by byl, jak se, jak se říká, result focused anglicky, eh, tedy zaměřený na výsledky, že bychom tento výroční rozpočtový proces vlastně eh, dali na vedlejší kolej, protože, jak víte, většina programů, o kterých rozhodujeme, jsou víceleté a v té jednoroční eh, závorce, aby se tak řeklo, se ten dopad na ty víceleté projekty řeší těžko. Nicméně toto výsledkové zaměření bude do budoucna jedním ze směrodatných směrů, který budeme používat na probíhající programy například Erasmus, a to je něco, co spadá do působnosti tohoto výboru, což je skvělý program, eh, dopad je veliký, implementace je skvělá a chceme od něj víc. Já si dovedu představit, a to je soukromá poznámka na závěr, že bychom zde mohli dělat daleko víc, protože Erasmus je program, kde můžeme pokládat otázku, eh, vytváří to evropskou přidanou hodnotu a nemusíme vůbec váhat, protože to je pro eh, každý stát přínos. Ale zda to samé platí pro veškeré ty subvence a regionální fondy a tak dále, to už je spornější. Nicméně to je také něco, čím se parlament bude muset eh, zabývat do budoucna. Nejspíš asi nejprve sám mezi sebou a to bude jistě fascinující debata například ve, u vás ve výboru, ale i v jiných výborech. Nicméně jde o ty výsledky, ty mne budou zajímat. Já samozřejmě budu na vaší straně. Tím bych uzavřel. Děkuji. Grazie. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme samozřejmě i za ten nesmírně otevřený styl i určité politické poznámky, které se týkají této problematiky. Jistě, je to pravda, my vždy máme určité problémy, když se potýkáme s rozpočtovými záležitostmi, především pokud jde o oblast nových politik, máme tam stejné zdroje a to znamená, že určité projekty musí být snižovány, kráceny a tak dále. Vidíme to i u stávajících projektů. Například projekt Creative Europe nebo Erasmus. Um, to jsou právě projekty, které tím trpěly, samozřejmě i s ohledem na uprchlickou krizi, ekonomickou krizi. Samozřejmě, že potřebujeme určitou inkluzivní politiku v oblasti vzdělávání, různé výzvy, které to představuje v oblasti kultury, vzdělávání. To by nemělo chybět u těch deseti hlavních priorit. Možná bychom měli rozšířit tyto priority na jedenáct priorit. Možná bychom měli motivovat i členské státy, aby to požadovali. Jsou zde určité nové požadavky, nové požadavky nové žádosti, ovšem my samozřejmě bojujeme proti tomu, aby se krátily prostředky ze stávajících důležitých projektů. Dále je to samozřejmě otázka rozpočtu, který neustálým způsobem um, nemá dostatečné finanční prostředky, tím se zpomalují různé projekty evropského významu. Takže ještě jednou děkujeme a nyní, myslím, že pan Strojevský, nebo teda slyšela jsem, že má problémy s příjezdem do Bruselu, takže možná ostatní stínoví zpravodajové, kteří se přihlásili, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych poděkoval panu Jensu Gajerovi za skvělou prezentaci, která pokrývá všechny tyto rozpočtové otázky. Jedna konkrétní záležitost, která se týká programu Erasmus+, já jsem stálým zpravodajem pro tuto problematiku a proto mě to samozřejmě nesmírně zajímá. Potřebujeme data, která budou co možná nejpřesnější, Zmínil jste se o rozpočtovém přeskumu, který nás čeká v letošním roce. A to znamená, že budeme připravovat i rozpočet pro rok 2017. Proto konkrétně jakému navýšení eh, dojde, pokud jde o nebo teda jaká bude ta částka toho realistického, realistického poklesu rozpočtu, který očekáváme v této oblasti především pro příští rok. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní paní Trupel. Děkuji, děkuji Jensovi Gajerovi za prezentaci toho všeho co jsou naše výzvy a problémy víceletého finančního rámce. Ráda bych upozornila na to, že když jsme odsouhlasili stávající víceletý finanční rámec, už tehdy jsme diskutovali o tom, že je v něm málo peněz. E, to bylo totiž poprvé, kdy se snížily příspěvky a bylo jasné, byť tedy většina se pak na tom špatném podle mě kompromisu shodla, že eh, bude problém. My jsme to kritizovali, řekli jsme, že se velice rychle dostaneme do situace, kdy bude jasné, že peníze nebudou pro celou řadu programů stačit a že to pro nás, eh, respektive pro ty, kteří se pro ten program vyjádří, rozhodně nebude reklama. Kromě toho jsme kritizovali, že to je nedostatečně eh, flexibilní, ten víceletý finanční rámec, a i to se ukázalo, že to je pravda. Takže eh, dovolte mi vyjádřit se stručně k těm velkým programům. Erasmus+, eh, ty jsi to už zmínil, jen si, že to je velice úspěšný program a všechno mluví proto, abychom tento program rozšířili. A to jak počty studujících, eh, mladých podnikatelů, studentů a tak dále, tak výše stipendí. Bylo by to skutečně v zájmu evropského vzdělávání a celoživotního vzdělávání. Takže z tohoto lze vyvodit pouze závěry, že už v rámci tohoto víceletého finančního rámce by se ten program měl rozšířit. To samé bych chtěla říci o Creative Europe. I tady si myslím, že všichni víme, že to je málo dotovaný, relativně málo dotovaný program a e, vše hovoří pro více mezikulturních e, shledání, mezikulturních výměn a vzájemných kulturních projektů v Unii. A pak program EU pro občany EU občanům, ten se explicitně krátil v rámci tohoto víceletého finančního rámce, takže i toto je zcela kontraproduktivní vůči cílům, které máme. To znamená, že by občané měli dostávat, e, dostávat dotace na nové projekty, navazovat kontakty přeshraničně a tak dále. Takže to bylo také špatně, když to měříme podle toho, Eh, co Evropská komise tvrdí o kontaktech, lepší spolupráci a tak dále. A pak bych řekla ještě jednu poslední věc a to je eh, ta, ten proces žádostí. My v oblastech spolupráce škol, ale zejména v oblasti kulturních projektů, slyšíme neustále argument, že ta žádost je příliš komplikovaná, že zejména u malých částech to představuje obrovský obrovské množství papíru a já bych naléhavě chtěla poprosit o to, až budete teď jednak jednat s komisí o příštím víceletém rámci, zkuste prosím vás ovlivnit to, aby se lidé neodrazovali zejména od těch malých projektů, kterým zejména chceme dát příležitost e, eh, z účastnice evropských programů. Je potřeba to změnit. No a úplně nakonec musíme se zaměřit i na naše programy v oblasti kultury. Je potřeba je využívat pro kulturní práci s uprchlíky a integrační práci. I to je důležitý argument. pro to proč by tyto programy měly rozpočtem být podpořeny? Děkuji. Eh, a paní předsedkyně? Já vystoupím úplně na závěr, takže nyní pan Markanon, děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já rád bych poděkoval i panu zpravodaji za to, že mezi nás přišel a za jeho prezentaci. Budu pokračovat ve stejném tónu jako paní Trupel. Ještě bych zdůraznila rád několik bodů. S ohledem na mnoho krizí, které jsme v posledním období viděli, samozřejmě, že zdůrazňujeme zaměření na mládež, na další vzdělávání, na kulturní záležitosti, všechny ty věci, které by nám mohly pomoci překonat toto obtížné období. Samozřejmě, že ten rozpočet je nedostatečný, my jsme neustále požadovali ze strany parlamentu různé navýšení, dále různé konkrétnější dokumenty, ovšem zatím nebyly předloženy. Já osobně se domnívám, že pokud by byl náš přístup v posledním období spíše takového panevropského charakteru, tak by se nám bylo povedlo dosáhnout a dokončit mnoho jiných projektů, například podívat se na možnost synergii mezi různými programy Erasmus+, Creative Europe, um, Evropa pro občany a tak dále. To jsou všechno programy, které nám leží na srdci a dále ty priority, které byly za, stanoveny pro stávající mandát, to znamená růst, investice, zaměstnanost, pracovní místa, jak překonat problémy v oblasti nezaměstnanosti, především mladých, občanů. Dále samozřejmě jsou to obrovské problémy spojeny s um, uprchlickou krizí. Dále je to dohoda rady s Tureckem a tak dále. Čili skutečně obrovské pro, rozsáhlé problémy, které musíme nějakým způsobem zohlednit i v našem rozpočtu pro následující období. Samozřejmě, že revize tohoto rozpočtu je určitě dobrá myšlenka, pan zpravodaj se o tom zmínil. Ovšem ten panevropský přístup, ten je podle mě zásadní, například k programu Erasmus+. To je program, který představuje zajímavé nástroje, zajímavé možnosti. Zpravodaj se o tom zmínil, ale zároveň jsme měli možnost eh, vyslechnout si zástupce různých organizací, které jsou aktivní v oblasti vzdělávání mladých. Některé programy naopak měli mnohem menší odezvu, menší dopad, než jsme očekávali. A možná bychom se měli zamyslet nad tím, proč tomu tak je. Dále to je ten jojo efekt, nedostatečné spožděné platby, jejich dopad na další aktivity, programy a tak dále. Dále to byly ty klíčové akce, navýšení těchto akcí, které bychom rádi viděli i v roce 2017. Je velice důležité, aby ten nárůst jež plánujeme pro rok 2017, aby to mělo skutečně ten kýžený pozitivní dopad decentralizovaný způsob řízení těchto aktivit se ukázal trochu omezeným, pokud jde o inovace, nové praktické přístupy tohoto panevropského postoje. Samozřejmě, že ten evropský přístup by byl asi nejlepší, ovšem často dochází k duplikaci na národní úrovni, podkopávají se aktivity jednotlivých sektorů, například pokud jde o tyto aktivity v oblasti pro různé programy pro mladé v Řecku byly implementovány pouze proto, že na národní úrovni vlastně tento systém v Řecku i existoval. Možná bychom se měli podívat i na celoroční částku rozpočtu, který máme k dispozici, podívat se jasně, které projekty, které klíčové eh, akce bychom mohli pokrýt z tohoto rozpočtu a zúraznit evropské projekty. Děkujeme. Kolega Zver má slovo, nebo teda ještě om, om, omlouvám se, špatně jsem to přečetla, takže nebude to pan kolega Zver. Děkuji za slovo. Většina poznámek pana zpravodaje se týkala uh, takových všeobecných poznámek, všeobecných záležitostí rozpočtu většinou s tím souhlasím. Pan Kajer je socialista, takže to samozřejmě zdůrazňuje určité věci, se kterými já nebudu souhlasit, to je jasné. Ovšem některé záležitosti mm, například jsou typické i pro nás na národní úrovni. Chceme ambiciózní plán, nemáme dostatek financí, samozřejmě mm, většinou, když slyším toto spojení, tak jsem z toho celý nervózní. Dále jsou to projekty, které fungují, nefungují. Samozřejmě samozřejmě dopady, samozřejmě, že to volá po dalších daních a dalším utrácení a tak dále. Pokud Evropský parlament skutečně chce fungovat jako zdravá organizace, tak nemůže požadovat neustále další finance, ale musí samozřejmě využívat to finanční prostředky velice rozumným způsobem, aby nebyl za toho špatného žáka. Samozřejmě, že Erasmus Plus, to je jeden z, mm, z dobrých eh, projektů, jak se, se o tom zmínil. Ovšem samozřejmě, že to vyžaduje určitou volbu. Já, když jsem byl v národní politice, tak například, když jsme využili více finančních prostředků na mm, knihovny, tak jsme neměli dostatečné prostředky na MHD, protože větší mm, daně to ne, mm, nevytváří pracovní místa, další příležitosti. To máme jasně dokázáno z celé Evropské unii. Takže my za EKR, my nechceme nějaké navyšování rozpočtu, my chceme, aby to byl vyvážený rozpočet. My si přejeme potřebujeme, aby Evropská unie, podobně jako další veřejný části sektoru, skutečně fungovaly na základě prostředků, které mají k dispozici a proto musíme udělit určité priority, například Erasmus+. Nezmínil jsem se o jiných projektech, možná mezi řádky dokážete kolegové číst, pokud jde o moje vlastní priority. Děkuji. Děkujeme, říká eh, paní předsedající a nyní paní tu na závěr. Děkuji za slovo. Já bych ráda zmínila to, že zde mám takový návrh již k dispozici. Chtěla jsem to přečíst, ovšem najednou kolega mezi nás přišel a řekl, nemáme dostatečné finance, nedojde k navýšení rozpočtu a tak proto je to trošku takové nepříjemné nyní pro mě ta situace. Ovšem, ani. Trupa se o tom zmínila Erasmus+, Plus nebo e, Kreativní Evropa, Evropa pro občany. Toto jsou všechno projekty, programy, které představují základ práce našeho výboru a zároveň jsou zaměřeny na mladou generaci. Já osobně si myslím, že zde potřebujeme další finanční prostředky. Navýšení těchto prostředků není to úplně takový ten liberální přístup. Podíváme-li se ale na celé, celou tu sadu dokumentů, která stála 3 eura a nikdo to nečte. Možná, kdybychom se zbavili těchto dokumentů, tak bychom ušetřili mnoho finančních prostředků a využili je aktivně pro mnoho z těchto projektů, protože když tvoříme spoustu těchto dokumentů, musíme samozřejmě poté nějakým způsobem sbírat, recyklovat nebo ničit Eh, likvidovat. Čili možná bychom se měli podívat na možnosti, jak využívat finanční prostředky a kde šetřit. A kultura rozhodně není tím správným místem. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní ještě komise a poté poprosíme pana zpravodaje o závěrečné slovo. Takže ještě komise. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych i když my ještě zatím jsme nepřijali návrh, pokud jde o tento rozpočet pro rok 2017. My jsme v souladu s ustanoveními víceletého rámce, pokud jde o léta 2014-2017. My jsme tam počítali s malým navýšením asi o 250 milionů v roce 2017 u programu Erasmus+. Navýšení tohoto rozpočtu na tom, fungu, na tom nyní pracujeme, na prioritách pro financování v roce 2017. Jakmile bude tento rozpočet přijatý, tak se tomu budeme věnovat. Někteří členové vašeho výboru ovšem se i zmínili o určitých konkrétních věcech, pokud jde o priority tohoto rozpočtu. Budeme se snažit posílit sociální inkluzi, vzdělávací aktivity i s ohledem na nedávné události po pařížské deklaraci. Program Kreativní Evropa v souladu s programováním víceletého finančního rámce. Tam rovněž uvažujeme o určitém navýšení v oblasti sektorových kulturních aktivit, které se týkají implementace například různých eh, půjček pro mladé, zahájíme to již v letošním roce a budeme pokračovat až do roku 2017. Toto jsou hlavní priority. V současné době očekáváme samozřejmě konečný návrh komise, ale pokud jde o jednotlivé programy, tak skutečně postupujeme v souladu s ustanoveními víceletého rámce. Někteří z vás se dále zmínili i pr- problémech ohledně Erasmus Plus programu a platebních prostředků pro rok 2014 až 2017. Budeme muset implementovat určitá, určité konkrétní opatření, abychom pokryli nedostatek těchto finančních prostředků, které jsou přiděleny k této e, na tento rozpočet. Děkujeme, říká paní předsedající. A ještě, jestli dovolíte, několik bodů, kolegové, kolegyně, mnoho z těchto bodů již jasně popsalo, hlavně ty priority. Já jsem nesmírně ráda, že eh, zpravodaj vystoupil tak velice otevřeně. Jedna z našich kolegyň se o tom zmínila. Eh, ovšem, že je zde určitě ty nesoulad s tím plněním, které jsme viděli i v minulém roce kulturní dimenze, vzdělávací dimenze, to, co jsou věci, které jsou nesmírně důležité, zásadní pro nás, pro všechny. Vlastně všichni se snaží nějakým způsobem kulturní záležitosti ohledně například mezikulturního dialogu, zahrnout do různých programů, čili vidíme jasnou potřebu financování konkrétních iniciativ. Ovšem Otázka zní, které konkrétní politiky bychom měli prosazovat s ohledem na zdroje, když máme k dispozici imigrace například, migrace jako taková, některé zdroje bychom samozřejmě mohli um, využívat i pro vzdělávání a kulturní záležitosti. Um, Ovšem je otázka mezikulturních aktivit je zde velice důležitá. V určitě oblasti jsme trochu podcenili potřeby a proto jsme tam snížili zdroje. Podíváme-li se ale na migrační politiky nebo otázku bezpečnosti nebo otázku zahraničních vztahů, návrh paní Morgeriniové před několika dní ohledně nové kulturní diplomacie je rovněž nesmírně důležitý. Všechny tyto priority by pravděpodobně měly být zahrnuty do tohoto nového politického rámce. To je záležitost, která je nesmírně důležitá. A nyní se dostávám k těm konkrétním programům a projektům. Ano, údajně dojde ke konkrétnímu navýšení pro Erasmus Plus v následujícím roce. To nám již bylo sděleno. Podíváme-li se ale na eh, ty aktivity z části dvě, nejde pouze o takzvané ty aliance pro různá partnerství v oblasti inovačních postupů. Ráda bych řekla, že bohužel často zkracujeme konkrétní programy a zapomínáme na tu novou politiku integrace, inkluze s ohledem na migrační krizi. Ty zásadní čtyři oblasti, které jsou typické pro mm, tyto kulturní aktivity. Vidíme tam úspěšnost jejich realizace pouze na úrovni 11%, což vyvolává obrovskou frustraci. My prostě nejsme schopni reagovat na potřeby tohoto dynamicky rostoucího sektoru, který skutečně roste, rozšířuje se různé kulturní iniciativy mezi mm, v rámci mm, mladých, mladá generace, mm, zde vidíme obrovské příležitosti pro růst, pro inovace. Já vím, že pro vás to rovněž představuje důležité oblasti. Když parlament přišel se svou zprávou zabývající se otázkou dětí uprchlíků, tak jsme tvrdili, že nechceme, to, nechceme ty 2% humanitární pomoci věnovat vzdělávání. Máme tam těch 55 milionů k dispozici díky tomuto našemu rozhodnutí v rámci humanitární pomoci. Čili my bychom měli být schopni navrhnout více konkrétních politik. A nyní poslední bod. EFSI. Bojíme se, toho, že tam není dostatečný prostor pro investice do kultury a vzdělávání. Zorganizovali jsme slyšení, které se zabývalo touto problematikou, dále to byly ty nové nástroje pro program Kreativní Evropy, ovšem ty prostředky nejsou dostačující. Budete se konkrétně věnovat těmto bodům v rámci vaší zprávy? Uh, tak aby tyto důležité nástroje, tento důležitý instrument, aby nedošlo pouze k, nějaké, k nějakým investicím do oblastí, které se týkají partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Možná by to to volá po konkrétnějších informacích, které se týkají vzdělávání, čili nyní vám dávám slovo. Děkuji. Milí kolegové, děkuji vám za poznámky. Já se pokusím v tom zbylém čase odpovědět. Nevím, jestli jsem všechno správně pochopil, ale pokusím se nějak zareagovat. Nejprve procedurální poznámka. Komise 25.5. představí návrh. Ten návrh půjde nejprve do rady. Rada ten návrh zpracuje podle svých pokynů a pak přijde k tomu, a to rada dělá vždycky, že něco se škrtá, minimálně u plateb. V závazcích eh, to radu nikdy nezajímalo, spíly platby, takže tam se něco seškrtá, tak, aby eh, se ty volné marže dostaly na co nejvyšší úroveň, tak, aby bylo možné reagovat případně na nepředvídané. Tak. A potom my musíme se konfrontovat s tím návrhem rady a ten musíme pozměnit. My ho změníme, obvykle ho měníme tedy, většinou eh, jak si chceme znovu eh, zavést ten návrh komise. Ale tam, kde eh, chceme něco jaksi posílit nebo zdůraznit, tak to také uděláme. Ale kolegové, ty rozpočtové kapitoly, kategorie, nejsou vzájemně krytelné. To znamená, když dáme peníze do kategorie 3, což je ta, která vás hlavně zajímá, třeba na Erasmus+, pak ty peníze musíme najít v rámci kategorie 3. To znamená, že z jiných programů kategorie 3 musíme škrtat. To není hezké, ale taková je realita podle právního základu. A oni to v mnohých hlavních městech nevědí. Já eh, si občas říkám, eh, že by i přátelé v Berlíně si zasloužili určitou lekci o tom, co jde a co už nejde. A jsem tak trošku přesvědčen, že když něco nevědí v Berlíně, tak to nebude příliš známo ani nikde jinde. Řekněme-li to, eh, řekněme-li to mírně. Takže my v podstatě nemůžeme na ten rozpočet jít se sekerou a ty programy, které se nám moc nelíbí, seškrtat a programy, které se nám líbí, naopak podpořit. My musíme ty peníze vždycky najít v té dané kategorii a tím pádem eh, teď už chápete část mé frustrace, protože já teď, když půjdu do výboru pro občanské svobody, tak oni mají úplně jiné priority než vy, co s těmi penězmi v kategorii 3 udělat. Takže mezi tím je potřeba najít nějaké rozumné nebo alespoň akceptovatelné kompromisy. Kolega z Verse ptal, jak vypadají čísla u Erasmu+. Eh, podle toho, co jsem slyšel teď od komise, to já jsem také nevěděl, protože to mi ředitelka pro rozpočet neřekla, jsem pochopil, že příspěvky do Erasmus Plus mají stoupnout o nějakých 52 milionů, což je hrozně hezké. Takže teď jsme na nějaké 1,73 miliardě. Dejme tomu 1,74. Eh, my jsme ten eh, příspěvek zvýšili symbolicky o nějakých 6,6 milionů, což je 0,0 nic, ale eh, je to zkrátka poukaz na to, že Erasmus Plus si velmi vážíme. Pokud by se návrh komise navýšil o 250 milionů euro, tak to už bychom byli nad dvěma miliardami a můžete se spolehnout, že ne, já jsem si jist, že rada tam bude škrtat, ale vy si můžete být jisti, že parlament tento návrh podpoří. E, takže kde se pak shodneme s radou? To je otázka, kterou e, rozsekneme e, v posledních týdnech roku. Potom Helka byla dlouho koordinátorkou zelených v rozpočtovém výboru, a eh, hodně o této proceduře ví. Samozřejmě rozpočet eh, má málo flexibility a to víš a řekla jsi to. To nemůžeme ve výročním rozpočtovém eh, procesu změnit. To musíme změnit v procesu revize víceletého finančního rámce. My to znovu navrhneme a řekněme to takhle. Když hovoříme se zástupci členských států, tak alespoň u nich rozpoznáváme, že oni to vidí úplně stejně. Takže možná, že to povede k tomu, že si to také uvědomí. Já bych na to moc nesázel, ale momentálně je to tak, že oni říkají, no jo, sakra, když ten rozpočet nebude větší, tak sakra musí být alespoň flexibilnější. No, ale my mluvíme s odborníky na ministerstvech financích, ale zda to budou stejně vidět i politické špičky, to neví nikdo. V rámci víceletého finančního rámce na eh, základě tlaku Evropského parlamentu jsme zavedli zvláštní nástroje, které flexibilitu o malilinko zvyšují. Ovšem to naráželo na odpor členských států, na masivní odpor. A pokud eh, bychom tyto nástroje pro flexibilitu neměli, pak by rozpočet v posledních letech eh, v důsledku uprchlické krize se zcela rozpadl. Takže jsme měli pravdu, a budeme v této snaze pokračovat, budeme to dále zdůrazňovat. Pak eh, si hovořila o těch procedurách, o žádostech. My to v rozpočtu eh, můžeme dělat maximálně v podobě nějakého politického usnesení. V rámci víceletého finančního rámce to také nemůžeme úplně ošetřit. Já jsem dlouho dělal rozpočtově kontrolní politiku a rád bych kolegy a kolegyně tohoto výboru upozornil na to, podívejte se na to, co dělají národní agentury. Já si skutečně vůbec nejsem jistý, zda ten, ty správní nároky, ten administrativní zátěž pochází skutečně od nás, nebo zda je to v důsledku kontrolních žádostí komise, ale mé zkušenosti, alespoň tedy z oblasti rozpočtové kontroly, je, že nejpozději na úrovni národních agentur podle národního práva tyto prostřed, tyto procedury až nesmyslně komplikují. To je stížnost, kterou slýchám znovu a znovu. A určitě se vyplatí, my jsme oba z Německa, podívat se na to, zda ta agentura, která v Německu provádí Erasmus+, Plus, ještě k té byrokracii něco přihazuje nebo ne. Takový ten gold plating, tedy, že se ta evropská regulace ještě, aby se tak řeklo, pozlatí v tom smyslu, že se k tomu připojí dodatečné národní předpisy. Eh, ono, evropská úroveň věci komplikuje často, ale nejen ona. Rozhodně nejen ona. Tak, eh, k dalšímu kolegovi. Upřímně, ano, my si to dost komplikujeme, eh, spíš než abychom řekli, že chceme víc peněz. Podívejte se eh, na naši argumentaci. Ta souvisí s tím, že EU se mají dávat nové úkoly a že financování těchto úkolů se jaksi nekoná. A my už teď začíme přemýšlet například o tom, zda Frontex, eh, máli tedy si zachovat tento název, má být koordinátorskou agenturou ehm, a zároveň operativnější jednotkou. To by neznamenalo, že na vnějších hranicích Evropské unie budou stát úředníci EU. No to ne. To bychom na to utratili 140 miliard euro jenom na toto. Nicméně úkoly Frontexu se posilují. Samozřejmě, klidně se můžeme vsadit, zda pozice rady toto bude reflektovat v, té, v těch výdajích v kategorii 3 a zda navýší prostředky. Protože v návrhu rozpočtu komise to tak bude, ale pokud chceme ochranu hranic, chceme kontroly hranic a chceme z toho udělat intenzivní evropský úkol, nemyslím si, že to rada pak zohlední v, v přiřazení pladeb. A e, pokud to budeme dělat na evropské úrovni, tak se odlehčí národní rozpočet. To je hrozně hezké. A Evropská unie dostane dodatečné úkoly, to je také hezké, ale nedostane na ně víc peněz. A pak nejde říct, no jo, Evropský parlament trvá jenom na víc penězích, víc penězích, víc penězích. To se nezlobte, my trváme na tom, aby s rostoucími úkoly narostly i prostředky. To je náš trvalý argument. A já ten argument dobře znám, protože ho říkají i vaši kolegové v mém výboru, ale bohužel eh, je to věc pro britskou diskusi. Udělejte si tu práci a podívejte se na zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, které, eh, jak už to tak u zvláštních zpráv bývá, provádějí náhodné kontroly v zemích. řekněme to takhle tak, jak Spojené království figuruje v zvláštních zprávách účetního dvora, například co se týká výdajů na eh, rozvoj venkova, tak by bylo velice naléhavě na místě, aby se britská politika podívala k sobě, zametla si před vlastním Prahem v tom, jak se vydávají peníze z EU na rozvoj venkova v Británii. Tam je prostor pro zlepšení, výrazný prostor. Chcete-li kritizovat evropské výdaje, tak naléhavě vás prosím, začněte si u sebe. Tam máte ještě spoustu práce. No, a na závěr mi dovolte říci toto. taková trošku výčitka kolegům. Nechci vám křivdit, ale eh, o tom, co říkáte o důležitosti kulturní politiky, to mohu z větší části podpořit, ale s těmi penězmi, které jsme vydali na uprchlickou krizi, tím také financujeme opatření UNICEFu. Takže ty peníze, i když no, i když třeba obsahově nejdou přímo do pole působnosti výboru kult, tak podpora UNICEFu, co se týká například na, na vyučování uprchlických dětí v vnější politice, to je velice důležitá oblast, na kterou se všichni zaměřujeme a které si všichni ctíme. A kde samozřejmě eh, bereme v potaz eh, připomínky tohoto výboru. My máme takový problém, že s tím rozpočtem a jeho horními hranicemi musíme pracovat tak, jak je. Nemůžeme přesouvat jedno z kategorie do druhé. A e, ta výzva nějak se vypořádat s rozpočtem, se všemi jeho položkami, e, kdy máme na nějaký větší skok vpřed zapotřebí 3 až 5 rozpočtu. To si zkrátka nemůžeme dovolit, takže je potřeba zaměřit se na programy i na ty, které jste zmínili, které jsou nám drahé a které nejsou. Samozřejmě vy máte i zpravodaje, tedy navrhovatele k stanovisku tohoto výboru k rozpočtu Evropské unie a tam můžete formulovat přání tohoto výboru co do rozpočtu. My pak jak rozpočtáři zajistíme, že vám vyjdeme co možná vstříc. Děkuji vám. Grazie anche per la franchi. Děkuji i za velkou upřímnost vaší odpovědi. A kolega Zdorevský který se nemohl zúčastnit, by se určitě rád zúčastnil a přispěl, ale my nehovoříme o rozšíření pravomocí nad rámec toho, co existuje. My dobře známe naše meze, ale jenom říkáme, že v rámci těch dalších politik je třeba, abychom poskytli větší pozornost objektivnímu obsahu i didaktickému obsahu. A já jsem bojovala za to, abychom zvýšili v rámci humanitární pomoci ten vzdělávací podíl. To neznamená poskytovat více peněz, ale žádáme, aby ta obálka o humanitární pomoci nepředstavila pouze 2% na vzdělávání. Nám jde o cíle a ne o ovládání té rozpočtové položky. Chceme také přerozdělit eh, tuto položku ale každopádně vám vřele děkujeme, budeme úzce spolupracovat a mnoho úspěchů v vaší práci. Děkuji vám mnohokrát. A vzhledem k tomu, že končí naše jednání, požádám koordinátory, aby tu setrvali. A ti, kteří zde nemají být, tak prosím odejděte.